Začínáme. Bylo řečeno, že paní Lepinant byla zvolena na místo pana Dombrovského a to z, 19, z platností od 19. března 2009. Co se týče c 2, tak se musíme zabývat tím, že pana Lip, paní Lipina bude mít veškeré povinnosti a práva vyplývající z jednacího řádu. A myslím si, že je třeba splnit vše, co je v souladu s naším jednacím řádem.